o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2013 a evropská politika v této oblasti. A já dávám slovo zpravodaji panu Pancerimu na čtyři minuty. Pane Panceri, prosím. Děkuji, pane předsedo. Zpráva o lidských právech Evropského parlamentu je důležitým nástrojem pro hodnocení politik Evropské unie. Hned zdůrazním práci, kterou odvedla vysoká představitelka. Touto zprávou jsme zvolili tematický přístup a ne geografický. Myslíme si, že je velmi užitečný, protože se zde identifikují určité hlavní linie, jimiž by se měl řídit Evropský parlament, Evropská komise i komisaři ve svých politikách. Drazí kolegové, v roce 1872 ve Vídni se objevila, objevil boj za právo. A bylo to potom zveřejněno i v mé zemi v rámci boje proti fašismu. Teď bychom měli hovořit spíše o boji za práva, které vyplývají z boje a z protestu. Je to prostě slovy Anny Harente. právo mít práva. Musíme si připomenout celou tuto větu. Právo mít práva nebo práva jednotlivce, být součástí lidstva, to by mělo být zaručeno lidstvem samotným. A je zjevné, že konstrukce práv je závazná a vyžaduje politiku celého lidstva. Na rozdíl od té politiky znechucení, o které tady někdo hovořil v souvislosti s diskriminací homosexuálu, ale bohužel to nacházíme velmi často v případech odmítání druhého. V dnešní době jsou práva považována za luxus, který není slučitelný s hospodářskou krizí, poklesem finančních zdrojů a také požadavky na vnitřní bezpečnost některých zemí v naší blízkosti. Ale já se ptám, ve chvíli, kdy příslip eh, práv eh, je odstraněn a není splněn, tak s čím se vlastně loučíme? Když se omezí práva, které se týkají práce, zdraví, vzdělávání, občanská práva, má to dopad na předpoklady pro demokracii, takže nejsou to práva, která by byla nějak neukojitelná. Jsou to práva, která jsou slučitelná. Takže úvaha o právech nás přivádí do jádra kulturní diskuse, která jde nad rámec toho všeho. A jsou tam důležité věci. Hospodářská politika a geopolitická krize. Tajen poukázala na větší, hlubší konflikt, který se týká našeho pohledu na vývoj našich společností a globální společnosti. Tato zpráva chce vyslat jasný a jednoduchý signál. Zpráva nenaruš, práva nenarušují demokracii, ale vyzývají nás k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jak uplatňovat politickou vůli. Právě v tak obtížné době by kritéria měla být založena na povinnosti uplatňovat tato práva. Protože nejde o to, že bychom měli příliš mnoho práv, ale práva jsou potlačována, protože je zde chudoba, diskriminace, násilí na ženách a toto všechno potlačuje samotnou důstojnost člověka. Takže máme před sebou spoustu práce a myslím si, že úkol Evropy je dostat této výzvě, ukázat konzistentnost a důslednost, abychom tuto výzvu v oblasti lidských práv všude vyhráli. Děkuji. Nyní prosím paní vysokou představitelku, aby si vzala slovo. Děkuji. Pane předsedo, na úvod bych ráda poděkovala zpravodaji a všem těm, kteří pracovali s ním na této skvělé, velmi užitečné zprávě. Pro mou práci v oblasti lidských práv. Na úvod bych ráda řekla, že souhlasíme nejen s tou analýzou, ale také s tou výzvou. Naším úkolem, úkolem EU, je dostat této výzvě a zároveň najít konkrétní způsoby, jak udělat malé i větší kroky vpřed v situaci, kdy jsou lidská práva buď potlačována, a nebo spochybňována. Budu pokračovat anglicky. Je pro mne nesmírnou ctí účastnit se diskuzi o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě. Jak vaše zpráva správně připomíná, listina základních práv říká, že individuální a lidská důstojnost musí být v samotném srdci jakékoliv lidské činnosti neboť eh, to bude a bude to vždy eh, ne jedna z priorit, ale eh, základní zastřešující priorita naší zahraniční činnosti. To musí být základem našeho vztahu se všemi třetími zeměmi. A tato sněmovna stělesňuje tento závazek. Parlament neustále prosazuje lidská práva ve své každodenní práci, a to prostřednictvím konkrétních kroků jednak návštěvami zemí, v nichž jsou tato práva ohrožena. Vaše naléhavé debaty mají výz a, a symbolická, leč velmi významná Sacharovova cena. Jsou klíčové složky parlamentní demokracie a potřebujeme je jako e, součást celkové evropské politiky v oblasti demokracie a lidských práv. Ta jsou stále velkou výzvou ve světě ale já myslím, že jsme se posunuli dopředu v řadě e, důležitých oblastí, a to zvláště od přijetí balíčku pro lidská práva v roce 2012 a prostřednictvím našeho vlastního akčního plánu pro eh, lidská práva na rok 2015. Dokázali jsme splnit řadu důležitých cílů. Všichni evropští aktéři se podíleli na práci za lidská práva a byl to proces, který byl do, do, si vlast, do vlastní míry tyto státy a tyto aktéři osvojili. Zapracováváme lidská práva do našich vnějších politik a zvýšili jsme viditelnost v této oblasti prostřednictvím dialogu o lidských právech eh, mezi námi a strategickými partnery v uplynulých letech. Vaše podpora při implementaci tohoto plánu byla zásadní a nyní je čas postoupit vpřed a strukturovat naši společnou práci na základě souboru priorit. Od té doby, co jsem se zhostila své zodpovědnosti, tak jsem si vytyčila posunout tuto agendu eh, vpřed na základě akčního plánu, který chci, aby vycházel nejenom z určitého seznamu kroků, ale z politických priorit. Myslím si, že jednou z těchto priorit by měla být podpora demokratických eh, transformací eh, v našem okolí. Naše demokratické úsilí a vaše parlamentní práce by měly jít ruku v ruce a měly by se vzájemně podporovat v tomto hledu jsem potěšena tím, že si ceníte naše úsilí eh, informovat eh, tuto sněmovnu v mnoha různých podobách. Také stále více oslovujeme organizace občanské společnosti jakožto eh, klíčového partnera, kterého konzultujeme v oblasti vývoje na poli lidských práv. Tato konzultace probíhá jak před, tak po dialozích a po zasedáních pracovní skupiny rady a e, také fórum z loňského e, roku, které se účastnilo více než 200 zástupců občanského společnosti z celého světa, bylo jednou z klíčových příležitostí debatovat o evropské politice v oblasti svobody e, projevu. Jsem ráda, že sdílíte to ocenění činnosti vysokého zástupce pro lidská práva Stavrose Lambrinise i když Stavros Lambrinidis je tady, tak eh, nám pomáhá prosazovat naše eh, priority na pole lidských práv po celém světě prostřednicím eh, spolupráce s partnery a s velkým potěšením mohu dnes oznámit, že jsem se rozhodla prodloužit jeho mandát a že rada toto rozhodnutí schválila. Coming back. A teď zpět k naší společné práci nastavování priorit eh, v naší eh, lidskoprávní činnosti. Takže obecně plně sdílím váš přístup. Je nejvyšší čas, abychom se zaměřili na zlepšení vnitřní a vnější koheze Evropské unie na pole lidských práv. Pokud chceme posílit eh, důvěryhodnost Evropské unie jakožto mezinárodního hráče, musíme brát velmi vážně lidská práva jak uvnitř, tak i e, v tom vnějším rozměru. To musí doplňovat práci pana Timmermance, pana komisaře Timmermance, a tak, aby naše činnost byla v souladu s listinou lidských práv. Musíme, musí to být e, tedy konzistentní jak uvnitř našich hranic, tak i vně. Uvnitř našich hranic. E, to nám pak dává důvěryhodnost, když jednáme na venek. Když tu vaši zprávu, tak um, eh, si všímám mnoha různých otázek, z nich chci i já udělat prioritu v naší činnosti. Jednak je potřeba eh, řešit tedy kromě té interní, externí koherence naší politiky, tak eh, jednak si jasně oznámit naší podporu občanské společnosti a snažit se bojovat za její prostor, který se stále zmenšuje v některých zemích. Dále musíme bojovat proti um, masivnímu porušování lidských práv v konfliktních uh, zónách a v krizových zónách v celém světě kolem nás. Musíme zvýšit naši kapacitu předcházet tomuto porušování a posílit mechanismy, eh, které brání beztrestnosti v, této, v tomto případě. Podpora lidských práv ovšem není abstraktní záležitost. Máme konkrétní nástroje, které můžeme používat na evropské úrovni, ale musíme ještě zlepšit jejich efektivitu. K tomu pár slov. Já se podílím na dial, aby v dialogu o lidských právech to nebyla jenom nějaká izolovaná příležitost hovořit o lidských právech, ale aby to bylo navázáno na všechny bilaterální kontakty s našimi partnery. A e, právě v tom velmi pomáhá e, Lavros svojí e, koordinací přispívá tedy k té práci, kterou dělám i já s našimi partnery. Za čtvrté eh, chci posílit eh, naše prosazování práv dětí, LGBTI dětí, žen a také svobody eh, přesvědčení, svobody projevu lidských práv, tak ta, která budou nasměrována, a tato činnost bude nasměrována samozřejmě na e, zaměstnance Evropské unie, diplomaty. Vy máte mnoho kontaktů s mnoha zeměmi a i, by, i vy byste se měli zaměřit na podporu těchto hodnot. Takto budeme schopni koordinovat naše úsilí. Za další, v kontextu podpory ehm, nedělitelnosti a univerzálnosti lidských práv budeme nadále hájit ekonomické, sociální a kulturní práva a to i prostřednictvím naší e, rozvojové pomoci. Takto se Evropská unie může stát vůčím představitelem při prosazování určitých e, postupů na poli lidských e, práv a v kontextu obchodu, jak o tom hovořil pan Howitt v případě korporátní Eh, etické odpovědnosti. Dále pokud jde o náboženské svobody, tak už jsem se začala podílet s našimi partnery na boji proti násilí, které se páchá ve jménu náboženství, abychom eh, řešili ty skutečné eh, zdrojové příčiny, ať už jsou sociální, ekonomické, politické nebo jiné na středním výchově, východě, ale také třeba v Pakistánu a v Afganistánu. A nezapomeňme také na naši vlastní společnost. Tam právě je to ta otázka interní a externí soudržnosti naší politiky. Podpora eh, svobody vyznání, svobody náboženského přesvědčení musí eh, být součástí našeho boje proti terorismu. Není možná žádná stabilita a bezpečnost bez lidských práv a já si myslím, že eh, musíme připomínat jak sami sobě, tak našim partnerům tuto skutečnost každý den. V uplynulých měsících jsme velmi rezolutně odsoudili um, hromadná porušování lidských práv ze strany eh, islámského státu, Daesh a eh, Evropsk, členské státy Evropské unie jsou v čele um, reakce na humanitární krizi v Syrii a podílejí se také na řešení krize, eh, humanitární krize v Iráku. Naší pomoc zaměřujeme na to, jak se dostat do těch oblastí, kde jsou obzvlášť zranitelné skupiny v Syrii, třeba v oblastech se sníženým násilím uvažujeme o možnosti využití cílených programů pro menšiny, abychom eh, zajistili bezpečnost všech etnických a náboženských eh, komunit, abychom eh, vyšli vstříc potřebám a zajistili reintegraci zranitelných skupin do společnosti. Podporujeme i úsilí prostřednictvím místních subjektů o dokumentaci porušování lidských práv za účelem budoucí odpovědnosti. Jsem vděčná za mnoho hodnotných doporučení, která jsem shledala ve vaší práci a spolehám se na vaši podporu při hledání způsobu, jak je realizovat. A těším se na e, doporučení a myšlenky z vaší strany. Děkuji. <clears throat> Děkuji. A nyní prosím paní Hautala na minutu za eh, výbor DEVE. Děkuji, pane předsedo. Den, v němž se zabýváme zprávou o lidských právech, je vždy dnem významným a mým potěšením je zde jménem výboru DV oznámit všem, že pan Pancery opravdu plně zapracoval spolupráci v oblasti lidských práv do této zprávy. A já mám plnou důvěru v naši vysokou představitelku, když hovoří o tom, že se jedná o srdce externích vztahů a jsem velice hrdá, že zvláštní představitel pan Stavro z Lamprindis byl opět eh, nominován. Opravdu je to obrovský pokrok eh, ve srovnání s předchůdcem. Vidíme ty plody a blahopřeji k se znovu jmenování. Pan Panceri přišel se zprávou, která dokazuje, že opravdu zde máme celou řadu záležitostí, které souvisejí s rozvojovou politikou, s mm, rozvojovými zeměmi a eh, vy jako místo předsedkyně komise určitě dobře spolupracujete i s ředitelstvím pro rozvoj. Dimenze lidských práv a rozvojové politiky nám připadá natolik přirozená, že vlastně i samotná zpráva ani nezmiňuje, ale určitě ty priority velice dobře korespondují s tím, co si i sám parlament a náš výbor přeje, včetně eh, korporátní odpovědnosti. Děkuji. A nyní paní Žitňanská na jednu minutu za Eh, výbor femm. Děkuji, pane předsedo. Kdykoliv se zeptáte občana EU na priority v souvislosti s postavením žen, až 59% se zmíní o násilí na ženách. Jako autor eh, stanoviska k této zprávě za výbor FEM bych ráda upozornila na to, co mi u tohoto tématu připadá jako eh, nejdůležitější. Státy musí budovat atmosféru důvěry, aby se nestávalo, že když je žena obětí násilí, tak po prožitém traumatu naráží na neochotu, neprofesionalitu, ani na to, že se ji někdo snaží přesvědčit, že se vlastně nic nestalo. Členské státy se musí důsledně starat o školení zdravotníků, policistů, prokurátorů a tak dále, aby ji všichni dokázali rychle a profesionálně pomoct. Ještě náročnější úloha pro nás, pro všechny, spočívá v šíření osvěty mezi nejmladší generací. To ale je na nás, to nezajistí žádný zákon. Bohužel stále ještě vidíme modřiny a facky a takovéto domácnosti jako tabu. Nic s tím neděláme, dávejme těmto obětem odvahu, stůjme za nimi. Stojíme za nimi. Eh, Děkuji. A nyní dáme slovo zástupcům politických skupin. A nyní vás prosím, abyste se drželi vyčleněného času. Pan Preda má slovo na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci eh, hned z kraje poblahopřát panu Pancerimu, autorovi této zprávy. Nacházíme se na konci několika měsíců úvah a jednání mezi politickými skupinami parlamentu a co se mě týče, tak jsem potěšen tím, že text, o kterém máme zítra hlasovat, správným způsobem odráží um, obavy a ohledy uh, eh, EPP eh, v podpoře eh, lidských práv a demokracii. Čili jednak jde o lidská práva a na druhé straně také o demokracii. Jsou to dvě důležité, spojité, nicméně samostatné otázky. A my mm, kdy, a když se snažíme zasadit tuto zprávu do kontextu, tak já si myslím, že tato zpráva Pancery velmi dobře zrcadlí eh, odraz Evropské unie vůči lidským právům a demokracie. Eh, jde eh, o to, že musíme i po té bouřlivé debatě, kterou jsme tedy vedli, kdy někteří lidé tady na plénu říkali, že z hlediska demokracie je na tom Rusko lépe než Evropská unie. Přitom je jasné, proč tomu tak není, proč Rusko není na tom lépe z hlediska demokracie a lidských práv než Evropská unie. Jestliže eh, Evropská unie má prosazovat demokracie a lidská práva, tak musí pochopitelně dodržovat tato práva i uvnitř. Ale tato zpráva se nezabývá především situací eh, lidských práv v Evropské unii v členských státech, protože někteří kolegové z Líbe říkali, že tato eh, Otá- touto otázkou se zabývá právě tento výbor, čili výbor Líbe. Eh, Evropská unie nemůže doporučovat jednotlivým členským státům Eh, jak eh, řešit třeba eh, vztahy mezi lidmi stejného pohlaví a podobně, ale chci poděkovat panu Pancerimu za to, jakým způsobem toto sformuloval, jak se toho zostil. I já děkuji a prosím pan, paní Valenciánu na dvě minuty. Gracias, Děkuji, pane předsedo. Dnes odpoledne diskutujeme o skvělé zprávě. Podle mě je to opravdu práce, která byla odvedena velmi do hloubky, velmi konkrétně, ale bohužel v oblasti lidských práv nemáme mnoho dobrých zpráv. Znovu se rodí jistá monstra. Mysleli jsme, že jsme je nevždycky porazili. Fanatismus, netolerance, rasismus a lidská práva jsou v nebezpečí. A není to fráze. Je to konstatování. A proto tato sněmovna dnes odpoledne musí jednoznačně vyjádřit, že stojí za lidskými právy, aby vládl zákon, který bude lidská práva hájit, budou převažovat hodnoty demokracie a důstojnost pro všechny lidské bytosti na světě. Boj proti terorismu a hospodářská krize pomáhají tomu, aby v některých oblastech světa Lidská práva byla na ústupu. A my za to musíme bojovat. Proti tomu musíme bojovat. Na základě práva, abychom hájili všechny. Nad rámec naší priority, což je samozřejmě bezpečnost všech. Závazek této sněmovny je jednoznačný. Nemůžeme jednou rukou odsuzovat a druhou rukou podepisovat dohody. Nemůžeme mít nadále dvojí tvář kterou někdy máme, pokud jde o obhajobu lidských práv. A abychom poučovali zbytek světa, tak musíme především jít příkladem. A proto ta kapitola, která se týká podniků a lidských práv, mě připadá zcela zásadní. Hájit lidská práva. Aby naše evropské podniky ve třetích zemích dohlíželi na plnění lidských práv, aby to na ně, pro ně bylo důležité. Je to zodpovědnost Evropské unie. Je to velmoc velmocí. Proč bychom se neměli stát lidskou velmocí? To od nás všichni očekávají a dovolte, abych poblahopřála panu Lambrinidisovi za skvělou práci a také k obnovení jeho mandátu. Oh, <clears throat> eh. Děkuji. Chci oznámit, že vzhledem k tomu, že už máme spoždění a čekají nás další důležitá témata na pořadu jednání, tak ještě jednou prosím všechny kolegy, abychom upustili od modrých karet, v tomto případě v této rozpravě, a to z toho důvodu, který jsem právě uvedl. A nyní má slovo pan Demesmeker na minutu a půl. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva, milí kolegové, eh, neustále nabývala na objemu a popisuje mnohé zajímavé skutečnosti. Blahopřeji autorovi. Je tam i pár pozitivních prvků. EU se zhošťuje politiky lidských práv, někdy však je třeba posílit tu politickou vůli, v některých regionech totiž dosahujeme určitých úspěchů, například v Latinské Americe, v jiných naopak jsme svědky zhoršování situace v této oblasti a Rusko patří právě k těm druhým. Rusko se stalo strategickou výzvou a já v této souvislosti chci poukázat na návrh usnesení týkající se znepokojení v oblasti lidských práv na anektovaném Krymu e, Tataři, to je malý národ, ale velice hrdý. Um, jejich osudy byly často ve stínu, avšak Krym je jejich vlast a um, vždy žili mírumilovně. milovně dnes však nejsou tolerováni. Mnohé organizace poukazují na to, že se na Krymu diskriminuje nikoli pouze krymští Tataři, ale i Ukrajinci nemají e, například právo na zdravotní péči, pokud si chtějí ponechat ukrajinský pas. My tvrdíme, že menšiny musí být chráněny všude, eh, například na Středním východě. Tam právem odsuzujeme ehm, diskriminaci, ale na Krym nesmíme zapomenout ani na Krym. Děkuji, paní Besera, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Chci poblahopřát panu Pancerimu ke zprávě, která je příkladem inkluzivní zprávy. Začlenil tam nejen organizace občanské společnosti, ale celou řadu věcí, které trápí nás všechny. Zahrnul tam také zmínku o beztrestnosti, mezinárodní trestní justici, pokud jde o právo na svobodu projevu, práva žen, práva LGBTI a tak dále. Ale chci zdůraznit jednu věc, a sice odkaz na to, co se týče ochrany lidských práv z naší strany. My musíme také chránit ty, kteří chrání lidská práva v terénu. Oni přijdou sem do Evropského parlamentu, vystoupí zde, potom se vrátí do své země a tam jsou v, nespěč, v nebezpečí. Jedno z těch 215 úvodních ustanovení souvisí s přístupem k vodě, k pitné vodě. A Feneci. Je to základní lidské právo, které od roku 2010 uznává OSN. To je věc, kterou uznáváme, ale neplníme. Zase to neuvěřitelné, ale nehovoříme o tom, že 15 světové populace nemá přístup k toaletám. Každé dvě a půl minuty zemře dítě. Kvůli průjmu, kterým by se dalo zabránit, nechybějí, nechybějí zdroje chybí vůle. Mohli bychom těmto věcem předcházet, protože vyprazňování volně v terénu ohrožuje zdraví, ohrožuje rozvoj, ale také přispívá k sexuálnímu násilí a já chci rozbít to ticho a podpořit Nilsonovu kampaň, aby v roce 2025 se skoncovalo s vyprazňováním mimo toalety. Je to lidské právo a my to musíme podpořit. Děkuji. Já vám děkuji. Nyní paní Veržia na minutu. Merci. Děkuji, pane předsedo. Jako každý rok eh, čteme tuto zprávu o lidských právech a demokracii ve světě. Náš zpravodaj pan Panzeri se rozhodl udělat tematickou zprávu, která nefunguje jako katalog eh, ani dvojí měřítko. Já mu za to děkuji. To jsou tedy pozitivní body, ale Evropská unie nemůže nikoho poučovat, nemá dobrou pozici. Větší prostor se dělá ekonomickým a sociálním právům a sociální zodpovědnosti podniku, ale proč bychom nepodpořili mezinárodní mechanismus, který by skoncoval s beztrestností velkých podniků? Proč jasně neříci, jaké hrozné dopady měly úsporné plány? My neustále hovoříme o spolupráci se třetími zeměmi, především pokud jde o imigraci a máme také chartumský proces v oblasti Afrického rohu. Víte, pane Pancery, že ta příloha o obhájcích lidských práv eh, mě působí problém, protože protože ohrožuje všechny ty, kteří tam nejsou zmíněni a proto my se zdržíme. Děkuji, paní Lochbíler, dvě minuty. Vážený pane předsedo, Vážená paní vysoká představitelko, vážený pane Lambrinidize, předložená zpráva je kvalitní, objemné vylíčení oblastí, v nichž působí EU eh, v oblasti lidských práv a poukazuje rovněž na eh, potenciál zlepšení. Rovněž i na to, že už někde se působí, ale je třeba eh, působit ještě silněji. Pravidelně obdivujeme um, to, že u nás se dodržují eh, práva například eh, občanských organizací, ti, kteří mají jiné mínění. Na druhé straně máme neustále eh, tu koncepci, že se stáváme tvrzí, na jejíž březích umírají tisíce. Je politování hodné, že zatím se nám nepodařilo najít schůdnou cestu, jak si může utečenec najít cestu do Evropy, jak se může ucházet o azyl. V oblasti lidských práv máme i seznam možných zlepšení, bohužel se však nepodařilo zde najít většinu proto, abychom měli pravidelné zkoumání dodržování lidských práv a e, aby to bylo doložkou v e, investičních dohodách. Když se snaží, snažíme o prosazování jakýchkoliv apelů na dodržování lidských práv, to ještě nemáme vyřešeno a to je úkol, který si musíme před sebou postavit. Děkuji. Pan Korao, eh, prosím, máte slovo na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já vítám práci kolegy Panceryho. Byla to těžká, složitá práce, protože je to velmi dlouhá zpráva, která hovoří o různých eh, tematikách, velmi různorodých. Cením si ten tematický přístup, je to lepší než katalog zemí, který vyvolával další diskuse a politická stanoviska. Je pravda, že by se mohlo udělat ještě něco více, ale výchozí bod je podle mě dost dobrý. Je dobré, že v době, kdy zahraniční činnost Evropské unie pořád se více a více zaměřuje na lidská práva v třetích zemích, s nimiž jedná, bychom měli hledat nějaký pevný bod, pokud jde o dodržování těchto práv. Bylo by dobré, kdybychom měli skutečně závazné nástroje a efektivní kontrolní systémy. Děkuji. do... Paní Doc na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva zviditelňuje celou řadu zneužívání lidských práv, násilí na ženách a dívkách, mutilace eh, genitál, pohlavních orgánů a eh, někdy se mi však zdá, že my se díváme na uh, tato porušování lidských práv jako na něco vzdáleného, ale v severním Irsku 26. a 27. tohoto měsíce veřejně financovaná uh, komise pro rovnost předloží případ uh, proti uh, křesťany uh, vlastněnému pekařství, kteří odmítli upéct uh, koláč, na kterém byl nápis podporující uh, sňatky osob stejného pohlaví. A já si myslím, že takovéto právo, upírání práva dávat eh, najevo eh, vlastní náboženské přesvědčení je poletování hodné. Takže výzva pro legislátoři je, aby, eh, jak to řekla Lady Hale z nejvyššího soudu ve Velké Británii, umožnit projev těm, kdo mají silné náboženské přesvědčení. Potřebujeme svobodu svědomí. A jsem ráda, že jste na to poukázala, paní vysoká představitelka. Chci, aby se ostatní ke mně připojili. Děkuji. Pan Gřib na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Zpráva o lidských právech v jednotlivých eh, letech vždy patří k velice obtížným úkolům, aby byla tedy naformulována tak, aby uspokojila všechny. A já chci poděkovat za úsilí, které bylo vloženo do této zprávy. Děkuji autorovi. Rok 2013 byl především rokem obtížných změn na Ukrajině, počátek Euromajdanu, prvních obětí, ale rok 2013 byl zároveň rovněž eh, rokem, kdy jsme začali, máme tady problém s tlumočením. Pokračujte, prosím. Byl to rok arabského jara a toho, že se výsledky začaly promítat tohoto jara na Středním východě a lidská práva začala mít dopad obrovských obětí, kde islámské bojůvky se často projevují tím, že vraždí například vyvraždění Alavité, útok na Malola, historické křesťanské město v Sýrii, um, spálené kostely, násilné konverze náboženské a tak dále. Chci rovněž poukázat na neustále zhoršující se situaci jak křesťanského náboženství, tak i jiných. Severní Korea, Střední východ, mnohé africké regiony. Odhaduje se, že eh, každý rok je persekvováno přes 100 tisíc křesťanů a eh, tisíce jich umírají za svou víru i na to je tam poukázáno. Eh, někdy jsme otřeseni událostmi v oblasti porušování lidských práv v hm, Mali, Libii, Sudánu a v republice, Středoafrické republice. Na druhé straně přiznajme si i určitá pozitiva. Rok 2013 je rokem, kdy začal fungovat Evropský fond pro demokracii a Sacharovová cena, která je zásadní úlohu lidských práv. Děkuji, děkuji vám. A prosím pana Weidenholzera, aby si vzal slovo na dvě minuty. Měli jsme Eh, zde ctižádostivý cíl, takováto zpráva byla předložena a je dobré, že se soustředuje na obsahové záležitosti a vyhýbá se nebezpečí politických formulací, a eh, které, na kterou se dá lehce zaútočit. Parlament eh, má stále významnější nástroje, které mu umožňují cíleně reagovat na porušování lidských práv a já výsloveně vítám návrh parlamentu mít novou skupinu ustanovenou, která se bude vysloveně věnovat eh, neustálému sledování a přehledu eh, situace aktivistů v oblasti lidských práv, rovněž eh, toho, že se nebude používat měření dvojím metrem v vnější politice. Nemůžeme se řídit politickým oportunismem. Neexistují ani dobré ani špatné, ani důležité, ani nedůležité případy porušování lidských práv. Eh, pouze jedno porušování. Ehm, investice do lidských práv je investice i do naší budoucnosti. Pouze celý svět, v němž bude vládnout eh, právo a v němž práva budou dodržována, bude světem bezpečným. Ehm, EU musí najít správnou rovnováhu mezi měkkou diplomací a e, případnými sankcemi. A e, pan, e, paní představitelce, děkuji za prodloužení mandátu pana Lambrindize, který je skvělý a zaslouží si pokračovat ve své práci. Díky. Na minutu pan Belder. Děkuji, pane předsedo. Panceryho zpráva je naprosto krystalicky jasná, pokud jde o odsouzení pro následování křesťanů. A správně identifikuje tento problém, správně tento problém kritizuje. Já chci říci eh, vysoké představitelce a zvláštnímu zástupci, že je důležité, abychom eh, implementovali usnesení o svobodě náboženského vyznání. V odstavci 132 hovoří to o těch eh, evropských pokynech a o ochraně svobody náboženství a svobody přesvědčení. Ale stále ještě si nejsem vědom toho, že by se hodně stalo, pokud jde o implementaci těchto pokynů, takže by mě zajímalo, co konkrétně se dělá. Tím se vracím k tomu, co řekl pan Demesmakr. Není tu náhodou nedostatek politické vůle? Tady v parlamentu ne, ale potřebujeme politickou vůli jinde. Zajímalo by mě, jestli opravdu eh, se držíte tohoto principu. Pan Weigl, jedna minuta. Madame High Commissioner. Pane předsedo, paní vysoká představitelko. Respekt pro lidská práva by měl být předstupní podmínkou pro naše vztahy se zeměmi, s nímž máme smlouvy, ale vyvozujeme jakékoliv důsledky vůči zemím, která eh, lidská práva porušují, která okupují cizí území. Eh, před několika dny nám arrogantně izraelský premiér sdělil, že nepodporuje řešení dvou států. Všichni víme, co to znamená. Eh, Arménský minister zahraničí a Arménie okupuje Nagorný Karabach před pár dny v mé zemi řekl, že Arménie největší, nejvýznamnější partner Arménie je Rusko a že e, přítomnost ruských jednotek v džunli je zárukou e, bezpečnosti tohoto státy. Maroko, náš partner, brzy e, pořádá e, konferenci v Dala, což je okupované území západní Sahary, kde Maroko porušuje základní lidská práva saharavijské populace. Změníme něco v naší politice, paní Mogherini, vůči těmto zemím? Domnulte. Díky. Paní Terika Bras na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že v uplynulé dekádě, pokud jde o pozici žen ve společnosti, tak tam došlo k velkému zlepšení. Nicméně sociální, politické, kulturní a ekonomické rozdíly mezi ženami a muži přetrvávají. A to i v rámci zemí EU a mezi nimi. Já si nyní dovolím citovat Johna Stuarta Milla, který, v roce, který před 146 lety napsal, že výhody, které můžeme očekávat od toho, že ženy necháme využívat svá práva, pracovat a otevřeme jim stejné pracovní místa, dáme jim stejnou možnost jako ostatním, znamená, že zdvojnásobíme objem mentálních schopností, které budou k dispozici lidstvu. Před 146 lety to řekl a ještě to pořád musíme udělat. Děkuji, pane předsedo. Un minut. Děkuji, pan Carver, na minutu. Děkuji, pane předsedo. A pokud je Evropsko, po, po, Evropský patentový úřad a Bena Patisteli, který ho vede, tak oni disciplinují údaj, tedy za představitele odboru ohledně organizování akcí o protiporušování e, eh, eh, lidských práv. A e, pak jsou o, obvinováni e, z různých e, fiktivních obvinění. Ovšem eh, bylo řečeno, že EPO má eh, reagovat na pohledně porušení lidských práv eh, zaměstnanců, ale EPO má imunitu a nizozemská vláda tudíž zasáhla, nebylo možné prosadit jakýkoliv rozsudek. A EPO tak není vlastně imunní jenom vůči komisi a ECHR, ale i vůči této sněmovně jak můžeme žádat globální dodržování lidských práv, když připustíme tak eh, eh, markantní porušování lidských práv z jedné ze agentur, která má prosazovat politiku na základě eh, pro Evropskou unii. Děkuji, pan Šoprat. Zpráva Panzery je důkazem toho, že kategorický imperativ lidských práv se stal zahraniční politikou Evropské unie. Žádali jsme naše národy, aby se vzdali své diplomacie, která byla eh, označována za národní egoismus a to všechno kvůli podpoře ideologie. Evropská unie neaspiruje na to, že se stane silným pólem v multipolárním světě. Má jedinou ambici a sice udělovat celému světu morální lekce a vyvážet svou, svou kulturu smrti založenou na potratech a podobně. Šíření jedu LGBT to je hlavní cíl Panceryho zprávy. A aby EPP mohla tento jed spolknout, tak je to eh, rozpouštěno v tom obecném eh, útoku na porušování lidských práv. Upřímní obhájci lidských práv, kteří stojí po straně života, nejsou hloupí a budou hlasovat proti Panzeryho zprávě. Díky. Pan Tekeš Láslo na jednu minutu. Pane předsedo. Děkuji. V roce 2012 přijala Rada um, komunitární strategický rámec pro lidská práva a demokracii a um, snažíme se tím posílit naši pozici vůči třetím státům. Máme nyní zvláštního představitele pro lidská práva a snažíme se pracovat efektivněji. Mohli bychom si tedy říci, že nyní máme k dispozici lepší nástroje hájit lidská práva ve světě. Přesto však bojujeme s mnohými obtížemi. Nechceme se vyjadřovat k lidským právům často, protože jsme vnitřně rozděleni a mm, snažíme se spíše mezi sebou bojovat a zneužívat institut lidských práv. Je škoda, že někteří kolegové se snaží naopak naopak zvyšovat mezi námi rozdíly a rozpory e, i v oblastech, kde vše spadá do um, kompetence členských států. je to naši důvěryhodnost. Já se budu vždy zasazovat o to, um, nenechat se umlčet a vždy um, hájit například pronásledované křesťany, E, lidi, lidi spolupřen s postižením. Předseda přerušuje. Děkuji, pane Tekeš. A nyní pan Hovit na minutu a půl. Skuzacima. Promiňte. Paní Valenciano. Ale doufám, že to není skrytá modrá karta. Není to modrá karta. Je to technická připomínka. Porque es posible je možné, že tlumočení nebylo v pořádku, ale kolega, který vystoupil ještě před tím předcházejícím kolegou, hovořil o gay, lesbičkách a bisexuálních jako o jedu. A já si myslím, že by měl stáhnout toto prohlášení. Pokud tedy nebyla chyba v tlumočení, není možné hovořit o homosexuálních lidech jako o jedu pro tuto společnost. To tato sněmovna nemůže umožnit. Eh, eh. No, je to tak trochu blue card, eh, modrá karta, trošku jaksi zamaskovaná, ale přejdeme to, dáme slovo panu Hovitovu na, Hovitu na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Takže já protože se budu zaměřovat na eh, tedy zprávu, která žádá po vysoké zástupce, zástupkyni, aby se z korporátní odpovědnosti stala jeden ze základních eh, principů. Děkuji panu Lambrinidisovi za jeho podporu v této oblasti politiky. Právě Evropa vytvořila tuto myšlenku eh, národních vládních akčních plánu, nyní to přijal i eh, pan Obama, ale já doufám, že paní eh, Mogherini bude nyní trvat na tom, aby všechny členské státy také splnily své plány. A měla by existovat eh, i kontrola na základě peer review. A e, jinak e, doufám, abyste zvážili evropské a doporučení ohledně toho, jak mohou firmy demonstrovat due diligence v oblasti lidských práv v celém dodavatelském řetězci. A protože e, nyní jsme dohodli další nástroj o korporátních lidských právech, tak žádám vysokou, paní vysokou představitelku, aby podpořila implementaci Eh, tohoto rámce, ale aby také podpořila nový eh, cíl, nové udržitelné cíle, které prosazuje pan Banky, Banky Moon, aby to nebyl jenom evropský požadavek, ale celosvětový. Doufám, že budete spolupracovat s DG pro spravedlnost a příslušným komisařem, aby eh, oběti korporátního porušování lidských práv měly lepší přístup ke spravedlnosti. Je to velmi bohatá, nabitá agenda, my musíme pomoci. Děkuji. A nyní pan Jurek na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva, která má k nám hovořit o dodržování lidských práv, sama lidská práva porušuje některými formulacemi, například 165. V tom odstavci se doslova útočí na vůli různých společenství například eh, Slováků, Chorvatů, kteří většinově se rozhodli chránit institut rodiny. A co víc, vážení zhromáždění, ten bod se dokonce snaží útočit na skutečnost, že takové referendum proběhlo. Pokud my dnes se snažíme spochybnit vůli celého národa, který v referendu hájí institut rodiny, jak můžeme si být jisti, že nebudeme útočit na jedince, kteří v rámci takzvaného boje s homofobií, že na ně nebude rovněž útočeno. Polský sněm ve svém usnesení z eh, června roku 2006 jasně prohlásil, že se stotožňuje s judeokřesťanským morálním rámcem, nemůže akceptovat to, že EU eh, používá například pojem homofobie. minut. Děkuji, paní Ferrara. Minuta. Da. Děkuji, pane předsedo. Zpravodajka pro lidská práva v Evropské unii musím vysoce hodnotit Panceryho zprávu. Institucionální kontext, v jakém jsme dnes, je velmi nakloněn lidským právům, základním právům, a to i s ohledem na konkrétní mandát místo předsedkyně Evropské komise, která má být garantkou eh, listiny základních práv. Navážu na to, co zde říkala paní Mogherini. Evropská unie musí věnovat eh, velkou pozornost lidským eh, právům ve světě. Je třeba, abychom se i nadále snažili prosazovat lidská práva i v rámci Evropské unie. A právě proto osobně navrhnu vypracování vnitřní strategie základních práv, která bude v souladu strategickým rámcem pro lidská práva a demokracii v rámci zahraničních styků. Podle mě je nutné překonat kodaňské dilema, protože je třeba splnit požadavky právního státu nejen před vstupem do EU, ale také pro členské státy. Děkuji, pan Vojt, eh, na jednu minutu. Já danke, eh, prezident. Děkuji, pane předsedo. Hodně zde hovoříme o eh, prioritách lidských práv v vnější politické dimenzi EU, ale nejde přece pouze o třetí země. Musíme mít obavy i při porušování lidských práv v našich členských státech, například v Polsku, v Rumunsku ehm, odvracíme zrak, když se hovoří o přítamném mučení ze strany Američanů. Existují dále jiné země, v nichž k tomu docházelo. Jak je možné, že v Rakousku 60 let eh, po schválení charakteristických práv jsou lidé persekvováni za svůj názor? Jak je možné, že i v Německu eh, k tomu dochází, že tisíce lidí eh, jsou vězněny. Například jeden jedinec na 12 a půl roku eh, seděl ve vězení a poté byl převeden na psychiatrii. Jak je možné, že sedm poslanců v Řecku už je ve vazbě, aniž by jim bylo eh, jakékoliv obvinění sděleno? minut. Pani Kinga Gál na jednu minutu. Já eh, jsem nesmírně potěšena že lidská práva se stala eh, hlavním tématem této samostatné zprávy a že je tu i samostatná eh, kapitola o právech národní, národnostních menšin. A že tady uznáváme, že zvláštní situace vyžaduje zvláštní řešení. Musíme stále ještě hovořit o těch nejtěžších otázkách a té situace křesťanů, na Středním východě, včetně žen a dětí, lidé, kteří byli vystaveni eh, útlaku i mučení a eh, vraždění jenom kvůli svému náboženskému přesvědčení. Tohle je v naprostém rozporu s učením jakéhokoliv náboženství. Je, jsou to zločiny proti lidskosti, jsou to skuteční, skuteční mučedníci 21. století a nemůžeme tomu jen tak eh, Eh, nečině přihlížet a apeluji na paní vysokou představitelku, abychom našli nějaké nástroje, jak proti tomu jednat. Jak jsem říkal už od začátku, prosím, abychom nezařizovali modré karty v této debatě z důvodu času. Nyní pan Krista. Děkuji vám, pane předsedo. Já se obracím k této příležitosti s pogratulování panu Panceremu k jeho zprávě za vyváženě profesionálním způsob, jímž ošetřil tuto problematiku. A když si připomínáme Mezinárodní den žen, chci uh, odkázat právě na násilí proti eh, ženám, eh, takzvaný eh, selektivní potrat. Jsou to praktiky, které představují, které jsou skutečně ostudné. Podle jednoho francouzského institutu pro demokratické, demografický výzkum, tak tento selektivní potrat lidského plodu je eh, naprosto zásadní eh, problém a vede k tomu, že pak je nerovnováha mezi narozenými eh, chlapci a děvčaty v některých zemích. Takže je tu tento problém, eh, kdy se eh, do, přistupuje k potratu podle eh, pohlaví budoucího dítěte, což je něče, ně, něco, proti čemu bychom měli bojovat i v rámci strategií pro jednotlivé země. Jinak vyzdvihuji úspěchu, který bylo dosaženo na poli dětských práv. Myslím, že bychom se měli celkově snažit odstranit na našem území úplně tuto praktiku. Jako Děkuji. A slovo dávám paní Tomašič na jednu minutu. U většiny slučajeva, u většiny podržávám ovo izvješće, ali kao zástupnice iz Hrvatske. Děkuji. Obecně můžu podpořit tuto zprávu, ale jako chorvatská poslankyně musím reagovat na článek 165 zprávy, kde Eh, se zmiňuje chorvatské referendum, pokud jde o definici manželství. Proběhlo to v prosinci roku 2013. Myslím si, že zde není důvod vyjadřovat polidování nad výsledkem tohoto referenda, protože definice manželství obsažená v ústavě vůbec neohrožuje pravidla, nebo tedy práva LGBTI. Byla naopak katalyzátorem k tomu, aby v roce 2014 byl přijat zákon o svazcích osob stejného pohlaví, o občanských svazcích. Většina Chorvatů vyjádřila přání, aby manželství bylo i nadále považováno za vztah mezi mužem a ženou. Není to výraz homofobie nebo diskriminace, jak se uvádí v článku 165. Je to pouze přání chránit tradiční hodnoty, které nám umožnily zachovat naši společnost kvůli všem i přes všechny ty události. Hier, on nous a fait voter sur le... Včera jsme hlasovali o zprávě pana Tarabely, belgického socialisty, paní Le Grip, naše kolegie z UMP, můj jménem EPP poblahopřála. A Teď eh, máme zprávu pana Panzeriho a z EPP budou hlasovat jako jeden muž pro tuto zprávu. Já jsem hlasoval proti Tarabelovi a zítra budu hlasovat proti Panzerimu, protože obě dvě tyto zprávy podporují nebezpečnou eh, ideologii ultraminoritární ideologii rodu. Zpráva Pancery chce dávat lekce celému světu, pokud jde o lidská práva a přitom pošlapává demokracii, protože nedodržuje ani svrchovanost národů, ani práva lidí. A proto článek 165 odkazuje svobodnou volbu chorvatského lidu dát do ústavy manželství jako svazek mezi mužem a ženou. Možná vás to skandalizuje, ale výsledek eh, toho referenda z prosince roku 2013 byl respektován. To je demokracie. Blíží se desáté výročí odmítnutí Lisabonské smlouvy ze strany francouzů a holanděnů a vy pořád ještě pohodáte demokracií. Děkuji, pan Mann. V Evropském parlamentu hlasu lidských práv vzpomínáme na tibetské povstání roku 95. Včera eh, vyvěsilo 10 tisíc budov tibetské vlády. Eh, jde o eh, svobodu přesvědčení a konec masivního potlačování míru milovné kultury. Naše myšlenky doprovází 136 eh, eh, Tibetanů, kteří se obětovali a stovky eh, zatčených. Skupina pro Tibet se zasazuje za spolupráci jeho výsosti Dalajlami s čínskou vládou. Jediné takzvané provinění Tibetanů je, že se snaží dosáhnout svých lidí legitimních práv, která bude hájit jejich kulturu, jejich eh, spiritualitu, jejich jazyk. Zasazujme se i dále za eh, konec ponižování tibetského národa. Dana Rodriguez, un... Děkuji paní Rodriguez na minu, minutu a půl. Děkuji. Chci poblahopřát paní zpravodajce za veškerou práci, kterou odvedla. Evropská unie podporuje dodržování demokracie a lidských práv a základních svobod všude ve světě. Zahraniční politika Evropské unie se řídí těmito principy, nebo měla by to dělat, ale obchodní politika Evropské unie občas jedná příznivě s určitými režimy, které porušují lidská práva. A když se lidské bytosti používají jako válečné zbraně a mnoho z nich bylo právě ženy, to je věc, která je nepřijatelná. Ženy jsou nejslabším článkem a nejslabším článkem řetězce a my je musíme chránit. Tlak Evropské unie v zahraničních vztazích musí být rozhodnější, především na ty země, které nedodržují práva žen a všech lidí. Ti, kteří chtějí vstoupit do Evropy a hovořím o imigraci žen, mužů a dětí ze Středomoří, tak všichni ti musí počítat s podporou. Ty smrti, ta úmrtí, která vidíme ve Středomoří, už nemohou pokračovat. Nemůžeme dále být svědky této situace, protože je to obrovská škoda. Un minut. Děkuji, pan Sinadinos, na jednu minutu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 Slavnostně hovoříme o demokracii, dodržování práva, lidských práv, nestraná justice. Ale když jeden člen eh, této organizace se vysloví přímo eh, proti těmto principům z politického kalkulu, tak ta organizace nic nedělá. Všichni zde jsme dokázali, že tehdejší vláda i premiér Samaras spolupracovala s řeckou justicí, na tom, aby eh, se zbavila a zatkla vůdce eh, zlatého úsvitu. Eh, to bylo nelegální a my se neustále zasazujeme i v této debatě za lidská práva, za nezávislou justici, transparentnost, lidská práva. Dříve nebo později, doufejme, se najde někdo, kdo znovu v Řecku nastolí atmosféru dodržování lidských práv a najde řešení pro tuto neutěšenou situaci. Rovněž vybízím paní Mogherini, aby ve skop... predsjednie godišnje izvješće o ljudskim pravima je važan instrument za usmjeravanje vanjske politike i politike razvojne suradnje pane předsedo výroční zpráva je důležitým nástrojem musíme se zaměřit na situaci, která nastává mimo Evropskou unii. A já doufám, že ten výraz v členských státech eh, bude vypuštěn, protože zde nemá místo. A to tež platí ohledně otázky práva na život. Velmi často je to nastoleno jako otázka filozofická, ale věda jasně ukazuje, že život začíná dávno před narozením. A my jsme se rozhodli, že tyto věci je třeba vyřešit v členských státech. Měli bychom přijmout eh, úplně stejný přístup, pokud jde o třetí země. Lidská práva jsou univerzální, ale pouze když máte právo na život už od početí až do smrti. Děkuji paní, děkuji paní Gomeš, minuta. Způsob, jimž vidíme beztrestnost za porušování lidských práv, to také znamená, že pak ztrácíme důvěryhodnost jak vnitřně, tak navenek. Když se podíváte na to, co dělají členské státy eh, ve vztahu třeba k rozvojové pomoci a dalším strategiím, tak si kladu otázku, proč na všech těchto návštěvách, proč prostě eh, nejdou eh, také ty návštěvy do vězení, proč se nesetkávají s aktivisty? Soudní systém je v některých zemích zneužíván z politických důvodů. A, a existuje sice bilaterální dialog s ručenými zeměmi, ale není to skutečná diskuze, je to takový mlhavý proces a proto si myslím, že je odsouzený, eh, takový proces je pak odsouzený k selhání. Rada, parlament a komise musí přijmout politiky, které budou podporovat propouštění politických vězňů a budou přihlížet k míru a sta- stabilitě u našich partnerů, eh, aby nebyly podkopávány. Třeba Etiopie je privilegovaným partnerem země AKT, Africká unie. Proč nemůžeme mít skutečně proaktivní politiku na, s, tě, s těmito zeměmi? jak řeklo Švédsko, například tedy, jak udělalo Švédsko v případě zrušení dodávek zbraní do Saudské Arabie. To je dobrý příklad. Stejným způsobem můžeme hájit všechny eh, vězně svědomí a další. Musíme zohlednit lidskoprávní situaci v zemích, které navštěvujeme. A jsou to žurnalisté, kteří jsou aktivní na poli ochrany lidských práv jsou umlčováni. Občanská společnost, která opět hájí lidská práva a která je také umlčována. Hovořil jste o 30 vteřin déle, než jste měla právo. Jsme. Máme spoždění, takže prosím všechny ostatní, aby se prosím drželi řečnické doby.

zpráva o lidských právech kterou projednáváme kovaljovuvu myšlenku podporuje. porušování lidských práv nemůže být vnitřní záležitostí žádného státu. děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní pan Mian Mon. Děkuji, paní předsedkyně. Výroční zpráva o lidských právech ve světě jasně ukazuje, jak je toto téma důležité pro Evropskou unii. Dodržování lidských práv je jedním ze znaků naší identity, jak se tolikrát říká, a musí mít velmi relevantní pozici v naší zahraniční politice, především teď ve chvíli, kdy se spochybňují principy mezinárodního řádu a dokonce se objevují alternativní modely politické organizace. Náš svět je složitý a měnící se. Nechybí problémy ani krize. Důkazem toho je bohužel naše sousedství. Jak na začátku říkala vysoká představitelka, jak na východě, tak na jihu. Máme spoustu příkladů závažného porušování lidských práv v těchto oblastech a v souladu s článkem 8 smlouvy bychom chtěli, aby tento prostor sousedství měl jako základ právě naše hodnoty, mezi něž patří dodržování lidských práv. Politika sousedství potřebuje prostředky a dlouhodobé a střednědobé závazky, realismus, ale nesmíme zapomínat v této politice na své hodnoty. A na závěr, vůči našemu sousedství a všem ostatním musíme brát vždycky v úvahu eh, lidská práva. Mír a bezpečnost eh, a lidská práva to vše začíná rokem 2000 a měli bychom za to bojovat i nadále. Děkuji jednu minutu, pan Ranžel. Děkuji, paní předsedkyně. Blahopřeji také paní vysoké představitelce. S tímto návrhem bych se rád, nebo u tohoto návrhu bych se rád eh, zaměřil na dva body. body. První bod se týká transformace směrem k demokracii. Myslím si, že zde Evropská unie může sehrát eh, důležitou roli při podpoře těch států, které mají demokratické aspirace. Může podpořit síly těch zemí, aby se na tuto transformaci připravili na východě a na jihu Evropy především v Řecku, Portugalsku, Španělsku. Máme příklady také na východě, byla, byly uskutečněny transformace a velmi úspěšně byly také impulsem pro základní práva. To je první věc. A druhá, velmi stručná poznámka, chci vám říci, že bychom na ochranu lidských práv měli nahlížet jako na imperativ, ale také jako na postupný proces, je třeba vzít v úvahu pokrok mnoha zemí. Někdy jsme velmi nároční, příliš nároční a kvůli tomu se přeruší procesy, které by mohly dospět až do přijatelné úrovně. Děkuji. Paní Komodiny, tak já. Jedna minuta. Ta zpráva, tato zpráva se zabývá různými aspekty lidských práv, často se zaměřuje na ty oblasti, kde je potřeba více evropské činnosti. Ale já bych si přála silnější evropský rámec pro provádění této činnosti, který skutečně zaměřuje účinné eh, kroky a pomáhá třetím zemím v procesu demokratizace. Aby tam nebyly jenom priority, ale skutečné měřitelné cíle. Evropská unie musí být eh, naprosto souvi- soudržná při prosazování těchto aspektů. Ve vztahu k konkrétní otázce a e, já si myslím, že potlačování projevu jenom slouží těm e, lidem, kteří utlačují, kteří z pozice moci. A e, samozřejmě, že lidské porušování lidských práv pak vedou zase k migraci a tím pádem ovlivňují evropské území. Proto je důležitá efektivní činnost ve spolupráci s třetími zeměmi. Děkuji. Pan Buda na jednu minutu. Lidská důstojnost představuje ústřední prvek, kolem kterého se točí všechny činnosti Evropské unie. Ochrana lidských práv musí být naprosto Eh, základním eh, aspektem činnosti eh, Evropské unie a to nejen. Víme, že například teroristická činnost se výrazným způsobem zvýšila a počet teroristických útoků, které si vyžádaly lidské oběti, narůstá. Různé mezietnické konflikty na Středním východě, v arabských zemích, Ukrajina, to jsou jenom některé z problémů, jimiž čelíme. Lidská práva musí být esenciální součástí vnější činnosti Evropské unie. Musí to být skutečný prvek evropské identity. Děkuji. Děkuji, pan Kutan. Na minutu. Prosím. Thank you, Madam Chair. Děkuji paní předsedkyně. Rok 2013 byl rokem plným výzev a naše reakce na porušování lidských práv ve světě, tady to zdůrazňují, musí vždy odpovídat našim hodnotám a principům, což znamená, že lidská práva musí být jádrem našich vztahů se třetími zeměmi. Naše politika musí být koherentní a účinná a soustředit se zejména na e, regiony a země, které se snaží o vstup do EU. Musíme podpořit demokratický vývoj svobodné volby a vládu práva. To jsou předstupní podmínky pro fungující demokracii, která bude projevovat respekt vůči lidským právům. A tam neexistuje žádný kompromis. Musíme na nich trvat v přístupových jednáních. Děkuji, pan Plenkovič, na minutu. Poštovaná vysoká představnice Mogherini, karo kolega. Paní předsedkyně, paní vysoká představitelko Mogherini, pane zpravodaj Panzery. Je pro mě velkým potěšením vidět, že dnes diskutujeme o této výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2013. A myslím si, že by bylo dobré, aby tato zpráva byla příští rok skutečně odhlasována a aby se týkala zemí, které nejsou členy EU. A proto by bylo vhodné, aby body 165 a 162 nebyly odhlasovány, protože teď jsou ve zprávě, tak bych byl proti. A říkám to jako chorvatský občan. Připadá mně důležité, aby tato debata byla vedena v duchu spolupráce a aby byla v souvislosti s předcházející debatou. My zde chceme zdůraznit, že lidská práva jsou naší prioritou číslo jedna. A právě proto bych rád uvítal fakt, že pan Pancery řekl, že i šéfové delegací, kteří mají vztahy s jinými zeměmi, musí respektovat lidská práva. Děkuji, musíme dávat pozor na dodržování řečnické doby. Paní Klun, Děkuji. Jestliže tu někdo použil to slovo Eh, tedy eh, od, otravy v, v, nebo jedu v kontextu eh, LGBT, tak to je skutečně něco, co by se mělo řešit. Jinak vítám, že se tu věnuje velká pozornost takovým otázkám, jako je svoboda náboženství, svoboda projevu, násilí proti ženám a dívkám, to, se zaměřuje na otázku nucené dětské práce, chudoby a podvýživy. Slyšíme příšerné historky nucených snědků žen, zejména mladých žen, máme povinnost jim pomoci a nejlepší, co můžeme udělat, je je podpořit a vzdělat. To je něco, co zaznělo v mnoha debatách v tomto sále, aby byli schopni eh, sami si o věcech uvažovat. A jinak je důležité, aby lidská práva byly skutečně samotném středu našich vazeb s třetími státy. Víme, co máme dělat, je to víc než, eh, víc než jen slova, musíme opravdu eh, podpořit svobodu projevu a svobodu myšlení všech lidí. Děkuji. A nyní přecházíme k fázi HDI. Informuji vás, že je 13 žádostí v rámci HDI, ale já mohu udělit slovo pouze sedmi. Pan Sogor za EPP má slovo jako první. Děkuji. Eh, správně je zde poukazováno na možnost eh, využívat svého práva sromažďování, eh, práva svobody projevu a výzva členským státům odsoudit jakékoliv porušování těchto zpráv. Já bych vás rád informoval, že existuje jeden členský stát, Rumunsko, kde byla zakázána mírová schůze zhromaždění z jediného důvodu, že politické instituce nesouhlasily s tím, že by se tam měla probírat určitá politická témata. E, Toto zhromaždění se mělo konat v etnicky smíšeném e, městě, kde na prostoru nedávné minulosti docházelo ke střetům mezi menšinami Zakazování eh, takovýchto shromáždění patří k obvyklé praxi eh, diktátorských režimů a tady si myslím, že oficiálně bychom měli odsoudit takovouto praxi a minority by měly mít prostor se projevit. Ono se často odporu eh, nepřipustí, aby minorita mohla využít demokratických postupů a konáli se to na území EU, tak to podkopává důvěryhodnost Unie, když se bude snažit někomu jinému říkat, že že to dělá špatně jinde. Děkuji a za SAD pan Fronculika. Děkuji vám. Děkuji zpravodaji panu Pancerimu za obrovský kus práce, který odvedl touto svou o lidských právech. Zvláště vítám, že je tu teď jednoznačný tlak za boj za práva dětí, žen a etnických náboženských menšin, vůbec menšin obecně. Tyto osoby jsou součástí společnosti, eh, která je vystavena diskriminaci ve většině zemí světa, velké části světa tedy, a potřebuje větší podporu. Evropská unie se musí postavit do čela rychlého přístupu k, tako, této situaci. Vlády mohou zahrát důležitou eh, roli při vzdělávání a respektu eh, svobody. Samozřejmě musí existovat právě v rámci našich hranic, aby lidé nemuseli eh, měnit, se stěhovat ze země do země za účelem dodržování svých práv. A tímto vám děkuji za pozornost. Děkuji vám. A jako další pan Namatsi. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Могирини, уважаеми колега Панцери, уважаеми колеги. Пане, пани председкиня, пани Могирини, vážení колегове, колега udělal opravdu velký kus práce, ale v naší frakci k tomu máme celou řadu připomínek. Nesouhlasíme s tím, pokud jde o práva týkající se politiky uprchlíků. Zpráva kritizuje určité členské státy. Chorvatsko, Slovensko a Litvu například, pokud jde o rodinnou politiku. My si myslíme, že každý členský stát by měl mít právo rozhodovat o těchto záležitostech podle svých tradic na základě referenda. Myslíme si, že by se měla věnovat větší pozornost obětem islámského státu a třeba Turecko, které podporuje islámský stát. Děkuji, paní Bilbao jako další. Ms. Bilbao, you have the floor. Máte slovo. Thank you very much. Děkuji. Děkuji za velkorysost. Evropa chce být i nadále referencí v oblasti lidských práv ve světě. A proto potřebuje jednotný a odvážnější hlas v konfliktech. Není k ničemu být silný se slabými a dívat se na druhou stranu, když je třeba jednat se s vlivnými státy jako Izrael, USA nebo Čína. To vysvětluje například náš přístup k takovým věcem, jako je palestinská otázka nebo západní Sahara. Já si myslím, že bychom měli mít systém včasného varování, který by nás informoval o vážném porušování listiny základních práv. Mezinárodní den obětí terorismu je vhodnou příležitostí, abychom to připomněli. Je to den paměti, pravdy a nápravy. Je důležité, abychom v Evropě podpořili všechny oběti, včetně těch, které ve Španělsku už jsou desetiletí eh, pronásledovány nebo zmizely kvůli tomu, že se postavili proti státnímu puči. Děkuji. Pan Kisagonos, prosím. Tady je něco trochu zvláštního. Situace v oblasti lidských práv a demokracii je něčím, čím se zabýváme zde a zároveň vůbec neregistrujeme, co se děje přímo u nás v EU. Jménem stability se eh, podlamují demokratické principy. Demokracie obětována politice eh, hospodářské. Eh, vlády členských států jsou omezovány na výkon členských států eh, mm, lidských práv a dokonce se omezuje i pravomoc vlád a já bych doporučil, abychom se nevyjadřovali pouze k situaci ve třetích zemích, ale konečně se musíme zaměřit i na to, jak funguje EU. A i EU by se měla připojit k umluvě o lidských právech a měla by existovat neustálá kontrola i toho, jak se chovají komunitární agentury a to mělo podléhat trestnímu dvoru. E, jinak budeme opravdu špatně, nebyla ze překvapení gospa predsednica hvala za eh, besedo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Téma, o němž je tu řeč, je nesmírně komplexní. Ale já se chci dotknout několika věcí, které ještě v této debatě nezazněly. Zpráva zmiňuje protiteroristické aktivity. Mně se však zdá, že když bojujeme s terorismem, tak někdy zároveň porušujeme lidská práva. Zejména pokud jde o sběr uh, osobních údajů. Což může představovat porušování lidských práv. Opravdu bych si nepřál, abychom tady v Evropské unii přijali nějaký Patriot Act. Nechtěl bych situaci eh, jaksi eh, společnosti velkého eh, bratra, který všechny sleduje. Myslím, že bychom měli lépe spolupracovat při, při přípravě dlouhodobé strategie v této oblasti. A poslední bude pan Castaldo. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval zpravodaji a všem stínovým zpravodajům, kteří se podíleli na vypracování této zprávy. Byla to jistě velmi intenzivní a náročná práce. Chci upozornit na některé body, jako je 75 a 76. V tom prvním se cituje povinnost zahrnout do římského statutu také tuto záležitost, protože někteří kandidáti, kteří by měli získat tento status, například Pakistán a Arménie, zatím ještě nemají tento statut a našli jsme také společné stanovisko, pokud jde o ratifikaci návrhu z Kampaly. Jeden senátor v Itálii na tom také velmi pracoval. My jako kolegové společně v parlamentu i s vysokou představitelkou bychom byli rádi, kdyby to bylo velké téma pro všechny členské státy. A 77 z té výročí arménské genocidy jako příležitost na usmíření mezi dvěma komunitami, aby mohli začít budovat svou budoucnost. Děkuji, měli jsme velmi dlouhou a velmi podrobnou diskusi. A na závěr bych ráda dala slovo paní Mogherini. Budu stručná. Diskuse byla opravdu bohatá, plná podnětných komentářů, návrhu. My jsme všechny příslušným způsobem zaznamenali. A ujišťuji vás, že budeme čerpat v tomto klíčovém stádiu příprav z těchto komentářů tak abychom vypracovali kvalitní politiku v oblasti lidských práv na nejbližší pětileté období. Budu reagovat pouze na několik z těch záležitostí, které zde zazněly z vašich úst. Není to něco, co jsem zmínila ve svém zahajovacím projevu, přesto mám velice silný názor, totiž odkazy na úlohu žen ve společnosti, eh, ve vůdcovských pozicích a násilí vůči ženám. To jsou vlastně dvě strany tétéž mince a Samotné toto téma by mohlo zabrat hodiny. Chci však reagovat i na slova, že boj s násilím na ženách není pouze otázkou změny legislativy, je otázkou změny kultury. Počínaje vzděláváním nikoli pouze dívek, ale především chlapcům, v našich vlastních rodinách, v našich školách. Je to záležitost nikoli pouze externích politik, ale rovněž našich vnitrostátních politik. A chci se podělit o komentář, že jsem se rozhodla, že eh, budu eh, jakoby věnuju eh, naše úsilí afgánským ženám při příležitosti 8. března a tam jsou ženy, které by měly e, stále znovu nabývat zkušenosti, ať už v žurnalistice, v médiích, e, v policii a tak dále. My jsme rozjeli takový problém e, stáží v evropských institucích a budeme se snažit udržovat eh, tyto vazby a pokračovat v tomto programu. Rovněž vám chci sdělit, že 9. března, tedy v pondělí, jsem měla to potěšení být v New Yorku a eh, sešla jsem se s ředitelkou eh, exekutivy žen a hovořili jsme o tématu, jak dát ženám více kontroly, více vlivu a společně se zvláštní představitelkou jsem se účastnila um, úvodního zasedání CSV. Chci potrhnout, jak hodnotně přispíváte k našemu uh, úsilí. Vážíme si vaši práci a zde mohu oficiálně prohlásit, že se zavazuji ke tvému. Za prvé, uh, že budu koordinovat jak vnitřní, tak i vnější úsilí eh, a eh, prolínání se oblasti lidských práv, rovněž ten mainstreaming, tedy že se lidská práva stanou tématem ve všem, čím se zabýváme, zejména při spolupráci se třetími stranami. A zavazují se rovněž spolupracovat rovněž s radou, ale hlavně i s Evropským parlamentem. A zde chci výslovně poděkovat všem všem účastníkům této rozpravy, rovněž stínovým zpravodajům, zpravodaji panu Pancerimu za skvělou zprávu, která bude skvělým základem pro naši budoucí práci, zejména v těchto obtížných dobách, společně s panem Lambrinidisem. Děkuji vám. Děkuji eh, paní vysoké představitelce a nyní ještě uděluji slovo panu Pancerimu na závěr na dvě minuty. Děkuji všem za diskusi. Děkuji, nebo tedy blahopřeji k prodloužení vašeho mandátu a také děkuji vysoké představitelce, protože myslím, že jste velmi dobře pochopila, co je užitečné a co musí být uděláno. Tato diskuse je důležitá, svědčí o skutečné pozornosti, která je věnována těmto otázkám. S některými věcmi nesouhlasím. V preambuli Charty základních zpráv se uvádí, že Evropská unie staví člověka do centra své činnosti. A když se hovoří o lidech, tak to není nic abstraktního, ale naopak. Chtěli jsme se vzdálit tímto slovem právě od abstrakcí, které jsou eh, obsaženy v takových slovech, jako je individuum, jednotlivec a tak dále. My jsme chtěli hovořit o neporušitelnosti práv každého z nás a proto chci jasně říci, že ty věty, které jsem slyšel od pana Šopráda a Baj, jsou zcela ostudné pokud jde o jejich eh, nálepky, které se týkaly komunity LGBT, je to otázka zcela necivilní vůbec nejsem překvapen tím, že jsou proti zprávě, protože jsou proti toleranci a proti úctě k lidem. Ale teď se obratí, obracím na Gue, na paní Verža. Měli byste se zamyslet nad tím, zdržením se hlasování. Já to respektuji, ale bylo by paradoxní, kdyby kvůli tomu, že vy se zdržíte, by v tomto parlamentu převážily tmářské tendence. Já si myslím, že tato zpráva je důležitou zprávou a já doufám, že si získá konsensus velké části Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji. Pane Pancery, za vaši závěrečnou poznámku. A tímto uzavírám rozpravu, budeme hlasovat zítra. A nyní přejdeme k eh, další důležité a náročné rozpravě v souladu s pořadem jednání. A to je prohlášení o nestabilní situaci v Libii a o možných